Grazie tante. Děkuji vám, vážený pane předsedo, vážení poslanci. Když mi zvolený předseda komise Jean-Claude Juncker předělil toto portfolio, laskavě eh, mi řekl, eh, že také hovořím Shakespeareovým jazykem. Já se nyní eh, pokusím hovořit velmi jasně svým materským jazykem, ale ještě předtím bych chtěl v jazyce Moliéra nebo přibližně eh, v té verzi, kterou ovládám, vám poděkovat za tu čest, že jste mě sem dnes pozvali. Rád bych vám také poděkoval za veškerý čas, eh, který mi mnozí z vás již věnovali před tímto slyšením. Dnes bych se eh, chtěl pokusit odpovědět na tři hlavní otázky. Nejprve proč usiluji o tuto práci, za druhé, jakou zkušenost eh, mohu přinést a za třetí, jak budu přistupovat k tomuto úkolu. Je to rozhodně úkol, který je eh, velmi důležitý pro zaměstnanost a hospodářský růst a tím pádem je to také velmi důležité pro evropské občany. Takže proč usiluji o tuto práci? Je to proto, že chci sehrát svou roli při řešení dvou největších úkolů, které v současnosti řešíme. Jednak je to budování důvěry eh, v Evropu mezi našimi občany a dále je to eh, řešení zaměstnanosti a oživení naší ekonomiky. A osobně eh, bych chtěl říci, že bych byl rád, kdyby Británie byla součástí úspěšné Evropské unie, protože to je smysluplné pro Británii a je to smysluplné také pro Evropskou unii. Generace mých rodičů eh, zažila válku. Moje vlastní generace vyrůstala v rozdělené Evropě a žila pod hrozbou jaderné, eh, jaderné války. když padla hm, železná opona tak eh, kam se jako první obrátili nové, nově vzniklé demokracie eh, ve střední a východní Evropě? Obrátili se směrem k Evropské unii a my jsme eh, naprosto správně je mezi sebe přijali. Takže já chci pracovat ve společném evropském zájmu a byl bych rád, kdyby moje země zůstala částí Evropy s pěti miliony obyvateli, kteří sdílí hodnoty, spolupracují, obchodují a také spolu řeší globální problémy. A co tedy já mohu přinést do eh, této funkce, pokud budu potvrzen? Eh, jsem synem eh, malého podnikatele a učitelky. Polovinu svého života jsem pracoval pro vládu, polovinu svého života jsem pracoval v soukromém sektoru Začal jsem jako poradce eh, ministrovi financí Kennethu Clarkovi a poté eh, premiérovi Johnovi Majorovi. A poté jsem založil svou vlastní eh, společnost, takže vím, jaké to je vybudovat podnikání ve velmi konkurenčním prostředí. Před čtyřmi lety jsem znovu vstoupil do britské vlády jako náměstek ministra a e, mimochodem jsem se zbavil jakýchkoliv obchodních podílů, které jsem měl, nevlastním žádné akcie, nesedím v žádném představenstvu, takže podle mě nemám ani žádné konflikty zájmu. V roce 2010 jsem se stal náměstkem ministra školství v Británii a dostal jsem za úkol provést největší reformu ve vzdělávání za eh, poslední dobu. Poté jsem se stal eh, členem britské vlády a vedl jsem i, eh, nebo byl jsem zástupcem vlády ve sněmovně Lordů. Sněmovna Lordů je parlamentní komora, která upravuje legislativu a prověřuje ji velmi podrobně obsahuje mnoho odborníků a žádná politická strana tady nemá většinu. Největší strana má pouze 28% křesel ve sněmovně lordů, takže jediný způsob, jakým je možné něco schválit, je budování koncenzu a spolupráce s ostatními stranami. Takže se mi podařilo provést velmi složitou reformu eh, v politickém prostředí, Myslím si, že jsem prokázal, že jsem schopný budovat koncenzus a rozumím také z praktického hlediska, jak se vytvářejí pracovní místa a hospodářský růst. Jak tedy budu přistupovat k tomuto důležitému úkolu, který mi svěřil Jean-Claude Juncker? Eh, budu spolupracovat s Jirky Katajnenem, s Valdisem Dombrovským a s Pierem Moskovičem a s dalšími kolegy v komisi. Eh, chci přitom budovat na tom, čehož bylo dosaženo za vedení Michela Barniera a tohoto výboru. A mým cílem budu, bude mít dobře regulovaný eh, sektor finančních služeb, který bude eh, fungovat v zájmu mnoha a ne jenom několika. Myslím si, že bylo eh, velkým úspěchem eh, napravit náš finanční systém v době krize a chtěl bych uznat zásluhy mého předchůdce. Jádrem této práce je bankovní unie a jednotné, jednotná pravidla pro všech 28 členských států. Mým úkolem teď bude doplnit tuto skládanku a zajistit, aby skutečně zajišťovala stabilitu v našem bankovnictví. Ano, eh, pocházím ze země, která stojí mimo bankovní unie, nicméně ta krize poukázala, jak provázané, eh, jak provázané jsou všechny členské státy. Silná bankovní unie je důležitá pro nás všechny. A já udělám eh, vše, co bude v mých silách, abych z toho udělal vlajkovou loď Evropské unie. Všichni se shodneme na tom, že se nemůžeme vrátit k době před hospodářskou krizí. Nemůžeme se vrátit k přehnanému riskování, protože to mělo strašný dopad na eh, zaměstnanost a na životní úroveň tolika našich občanů. Nemůžeme připustit, aby banky musely být zachraňovány za peníze daňových poplatníků. Myslím ale, že se také shodneme na tom, že potřebujeme více zaměření na zaměstnanost a hospodářský růst. Musíme samozřejmě velmi bedlivě sledovat eh, nově vzniklá rizika, která by se v tomto systému mohla vyskytnout, ale nemůžeme také očekávat, že by se eh, v nadcházejícím období schvaloval stejný objem legislativy, jako tomu bylo dosud. Takže eh, dobrá regulace se odvíjí i od dobrého provádění všech pravidel. Je potřeba Eh, nastavit správně rovnováhu. Pokud zjistíme, že tomu tak eh, není, tak eh, musíme být připraveni provádět změny. Možná, že najdeme oblasti, kde jsou mezery v legislativě, možná, že budeme muset vyladit legislativu, abychom usnadnili investice. A to je největší výzva, která leží v srdci vytváření Unie kapitálových trhů. Musíme zvýšit investice, zejména do malých a středně velkých podniků, a přitom zajistit efektivní regulaci. V rámci tohoto velmi široce pojatého přístupu jsem se stanovil pět hlavních priorit. Za prvé, eh, provádět to, co již bylo schváleno, to samo o sobě bude obrovský úkol, protože eh, bylo přijato více než 400 jednotlivých opatření. Mezi ně patří MIFID 2, bankovní unie, Solvency 2 a eh, směrnice o kapitálové přiměřenosti. Ve všem tom musíme postupovat otevřeně a spolupracovat s radou. Za druhé musíme také zajistit, abychom řešili eh, současné velké zdroje rizika, eh, jako eh, jsou fondy pro peněžní trhy, nové standardy a strukturální reformy. Měli bychom reagovat na všechna nově vzniklá rizika, která by mohla vzniknout, protože systém řešení eh, problému bude nedostatečný pro nebankovní finanční instituce. Za třetí, měli bychom také pracovat na konsistentní implementaci mezinárodních standardů a zásad. Musíme uzavírat mezery, která by mohly představovat rizika pro finanční stabilitu. Budeme spolupracovat s dalšími státy v rámci G20 a zejména se budeme snažit prohloubit regulační spolupráce s Spojenými státy. Za čtvrté, chceme předložit návrhy pro rozvíjení eh, Unie kapitálových trhů. To je projekt pro všech 28 členských států a cíl je jasný Jde o to, jak uvolnit kapitál v celé Evropě, který je v současnosti eh, eh, zablokovaný a nasadit ho na podporu evropských eh, firm, zejména těch menších. Měli bychom snížit naši závislost na financování z bank tím, že budeme podporovat nové alternativní zdroje financování. Měli bychom analyzovat tento problém eh, velmi důkladně a také překážky, které brání pokroku. Myslím si, že již teď můžeme identifikovat oblasti, oblasti eh, na které bychom se měli prioritně zaměřit, jako je sekuritizace a zlepšování informací o úvěrovém statutu menších firm. Za páté, eh, měli bychom proskoumat způsoby, jakým můžeme přinést více prospěchu jednotného trhu přímo občanům. V posledních pěti letech jsme se museli zaměřit na velké strukturální a institucionální reformy. V příštích pěti letech doufám, že budeme moci eh, zaměřit naši pozornost eh, jiným směrem a více se zamyslet nad tím, jakým bychom mohli otevřít trh pro bezpečné, transparentní a dostupné retailové produkty. Vím, že mnoho eh, poslanců v tomto parlamentu eh, tady brání eh, zájmy spotřebitelů a v tom rozhodně budete mít mou podporu. Měli bychom se také zamyslet nad rozvojem digitálních a elektronických plateb, tak abychom mohli spotřebitelům zajistit další výhody, co se týče nákladů a snadnosti používání. Co ale potřebujeme rovněž je transparentnost to si eh, bude vyžadovat změny u finančních institucích. Musíme vědět, jaká rizika tyto instituce na sebe berou a musíme být schopni tato rizika vysvětlit také spotřebitelům. Měly by to vědět také eh, dozor, dozorové orgány, Většina pravidel, které jste již zavedli v podobě Emiru, MIFIDu 2, CRD 4, to všechno už obsahuje eh, velmi silné požadavky na transparentnost a to je tak správně. A eh, na závěr eh, chci říci, jak budu s vámi spolupracovat. Pokud budu potvrzen ve funkci, já budu s vámi spolupracovat velmi otevřeně, stejně tak budu velmi otevřený o tom, s kým se budu scházet ve funkci budu muset hovořit eh, s velmi širokým spektrem eh, eh, jednotlivců, protože nemůžeme vytvářet naše politiku v nějakém vaku a budu zveřejňovat všechny moje externí schůzky a stejně tak to budou činit i mý úředníci. Myslím si, že to je důležité pro vybudování správného vztahu s vámi. Když jsem byl před několika dny ve Štrasburku, tak jsem eh, měl večeři s Michelem Barnierem, kterého jsem požádal o radu. Měl hodně velmi užitečných eh, doporučení, ale jednu věc zdůrazňoval především. Řekl mi, že mám vždycky mít na paměti důležitost vztahu s parlamentem. A to je rada, kterou si beru k srdci. Je to rada, kterou také chci v praxi uplatňovat. Zvolený předseda komise Jean-Claude Juncker mi svěřil velkou eh, zodpovědnost, když mi svěřil toto portfolio. Pokud budu potvrzen ve funkci, budu evropským komisařem, který bude bránit obecný zájem. Budu evropským komisařem, který bude pracovat pro všech 28 členských států. A budu také evropským komisařem, který nezapomíná na to, že se zodpovídá přímo voleným poslancům v tomto parlamentu. Děkuji.